So, ich hatte ja die Hoffnung, dass... Doufal jsem, že pokud počkáme čtvrt hodinku, tak že se dostaví někteří další členové ještě, ale pravděpodobně je ta naše doba půl třetí natolik nezvyklá, že někteří si zapomněli updateovat software. A jak vidíme momentálně, zde máme interní schůzi EPP víceméně, protože to je v podstatě jediná frakce, která je tady dnes přítomno. Já bych nerad trestal ty, kteří přišli včas a proto si myslím, že bychom měli začít. E, velice srdečně tady vítám pana ministra Mortonem Bockovem, který je ministr spravedlnosti a který přichází k nám v rámci zahájení začátku dánského předsednictví a přichází k nám proto, aby priority dánského předsednictví, abychom nestráceli čas. I hned mu předám slovo a potom budeme moci klást panu ministrovi otázky. Má čas do půl čtvrté a potom ho vystřídá jeho kolega z dánského kabinetu, který je ministr pro podnikatelskou sféru a hospodářský růst. Prosím, pane ministře. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Děkuji vám i členům výboru Jury. Děkuji vám, že jste mne pozvali, abych jste mohl představit priority dánského předsednictví, zvláště v těch oblastech, které spadají do působnosti tohoto výboru. Myslím si, že je nepochybné, že Dánsko přebírá předsednictví v rozhodném okamžiku. Máme před sebou obrovský úkol. A já se těším na to, že povedu celou řadu důležitých a seriózních jednání o mnoha tématech. Všichni víme, že ty problémy budou důležité pro budoucnost společného evropského projektu. V některých případech budeme muset velice úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a já se na tu spolupráci těším. Jsem si jistý, že společně se nám podaří dosáhnout takových výsledků, které od nás evropští obyvatelé očekávají. Já si práce Evropského parlamentu velice vážím. Vážím si práce jednotlivých členů tohoto parlamentu. A tato má úcta je stále větší po té, co jsem se setkal s celou řadou členů Evropského parlamentu a chtěl bych eh, vám poblahopřát eh, k vašim eh, bohatým znalostem a vaší oddanosti, pokud jde o práci v této oblasti. Pokud jde o ta konkrétní jednání, chtěl bych vás informovat o tom, že dánská vláda se snaží využívat vysoce postavených státních zaměstnanců a soudců, kteří mají bohaté mezinárodní zkušenosti pro předsedání pracovních skupin, pracovním skupinám v radě. Jsem zde tedy jednak já, jednak je zde můj kolega, ministr a také dánský velvyslanec v Evropské unii. A tito lidé, kteří budou předsedat pracovním skupinám v radě, budou klíčovými osobnostmi tohoto předsednictví. Chtěl bych vás všechny vřele přivítat eh, aby, a pozvat, abyste se obraceli na předsednictví, pokud se budete domnívat, že je třeba nějaké kontakty navázat. Mé dveře jsou pro vás stále otevřené. tak, abyste mohli otevřeně hovořit o svých obavách, preferencích a také klást otázky týkající se toho, v čem spolupracujeme. Nyní mi dovolte přejít k některým konkrétním bodům a otázkám, kterými se naše předsednictví bude zabývat. Chtěl bych zdůraznit, že ten seznam není vyčerpávající a těch témat bude ještě více. Takže prosím, abyste se neostýchali a pokud budete mít nějaké otázky týkající se nějakých témat, která ve svém úvodním příspěvku nezmíním, klidně se zeptejte. V první řadě zde máme probíhající vyjednávání týkající se revize nařízení Brusel 1. Myslím si, že si všichni uvědomujeme, že je to velice komplexní a také technicky složitý návrh. Zároveň ale nařízení Brusel 1 je jedním z pilířů spolupráce v oblasti občanského práva. Přestože je to jednání velice technicky složité a komplexní, chtěl bych zdůraznit, že v radě nás velice těší konstruktivní přístup všech eh, zpravodajů ve výboru pro právní záležitosti, který prokázali během polského předsednictví. Víme, že Evropský parlament této reformě přikládá stejnou důležitost jako rada a to samo o sobě usnadňuje jednání v radě. Já sám jsem se zúčastnil vypracování určitých eh, pokynů, které se zabývají dalším eh, pokračováním této eh, reformy v loňském roce a my se tedy budeme během našeho předsednictví revizi Bruselu 1 plně věnovat. A pokud vše bude dobře pokračovat, doufáme, že se nám podaří dosáhnout eh, dohody s Evropským parlamentem v prvním čtení. Dále je zde druhé důležité téma, kterým se váš výbor zabývá, a to je návrh eh, nového nařízení o dědictví. Tento návrh je projednáván v Radě i v Evropském parlamentu. Pokud jde o nařízení o dědictví, chtěl bych eh, vyjádřit uspokojení s velmi konstruktivním přístupem Evropského parlamentu. Velice pozitivně se také dívám na možnost dohody mezi Radou a Evropským parlamentem v tomto bodě. Jak víte, víte, eh, v radě panuje určitý spor, pokud eh, jde o určité prvky této smě- tohoto nařízení. Dánsko je teprve v prvních dnech eh, a týdnech svého předsednictví, nicméně jsme se již eh, těmto otázkám věnovali, tak abychom je vyřešili ke spokojenosti všech. A během dánského předsednictví budeme mít rovněž neformální kontakty s Evropským parlamentem. Tato jednání byla zahájena již během polského předsednictví tato jednání podle mých informací probíhají velice dobře, konstruktivně a směřují k cíli. Mohu tedy oprávněně doufat, že během dánského předsednictví se nám podaří vyřešit i ty problémy a spory, které v tomto návrhu ještě vyřešeny nejsou a podaří se nám také dohodnout se s Evropským parlamentem. Dále je zde návrh společného evropského zákona týkajícího se spotřebitelů. Vím, že Evropský parlament a v neposlední řadě i výbor pro právní záležitosti přikládá tomuto návrhu zásadní důležitost. A v této souvislosti si myslím je velice dobré, že výbor bude organizovat celou řadu workshopů expertů a rada bude tuto iniciativu velice úzce monitorovat. Také chceme připomenout, že komise předložila tento návrh jako součást eh, strategie růstu. A já doufám, že tento návrh a jeho schválení přispěje k růstu, který Evropa v současné době tolik potřebuje. Ten návrh je velice komplexní, velice obsáhlý a zcela jistě není tajemstvím, že některé členské státy se na ten evropský spotřebitelský návrh dívají velice skepticky. Ten skepticismus vychází jednak od spotřebitelských organizací a také z obchodních eh, komor po celé Evropě. Během těch eh, jednání v Radě o tomto návrhu jsme se obecně shodli na tom, že právní úpravy upravující eh, spotřebitelské otázky by neměly být příliš složité. V současnosti je ten návrh velice složitý a komplikovaný a proto je důležité vše podrobně projednat. Dále je zde navrhované nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v civilních případech. Podle mého názoru tento návrh je velice důležitým krokem směrem k ochraně obětí, zastrašování a hrozeb. Zároveň si myslím, že je tento návrh jedním z těch, kdy na evropské úrovni skutečně můžeme nějakým podstatným způsobem přispět eh, k lepšímu životu evropských občanů. Přiblíží to Evropskou unii občanům a nejen to, je to rovněž hmatatelný krok na cestě v ochraně osob, kterým jsou činěny hrozby nebo které jsou zastrašovány. Já doufám, že vzhledem k tomu, že zde již máme návrh, který byl přijat v oblasti trestního práva, že se nám podaří dosáhnout pokroku i na poli civilního práva. Brzy začnou také jednání s Evropským parlamentem a doufáme, že se nám opět během prvního čtení podaří dosáhnout dohody. A poslední bod. Velice stručně. Tím je návrh Evropské komise na nová pravidla pro ochranu dat. Komise svůj návrh eh, předložila dnes. Týká se to dvou legislativních návrhů. V první řadě je zde nařízení, které má nahradit eh, starou směrnici z roku 1995 a dále je zde návrh směrnice, která by měla nahradit eh, původní rámcové rozhodnutí z roku 2008 o donucovacích eh, orgánech a o tom, jak mají spravovat osobní informace, jak mají tedy nakládat s osobními údaji. To téma je velice zajímavé, zajímají se o ně jak veřejné, tak soukromé kruhy. Zároveň ale v předsednictví velice dobře víme, že Evropský parlament eh, přikládá zvláštní důležitost ochraně údajů. Dovolte mi proto, abych využil této příležitosti a ujistil Evropský parlament o tom, že my se snažíme chránit jednotlivce, včetně ochrany jeho osobních údajů. Samozřejmě, že bych mohl dlouze mluvit o obsahu těchto dvou návrhů, které byly dnes komisí předloženy. Očekáváme však eh, celou řadu reakcí, které se objevují již dnes a samotné ty předložené návrhy se budou týkat eh, velké škály oblastí. Doufám, že Evropskému parlamentu se během dánského předsednictví podaří přijmout eh, stanovisko k tomuto předloženému návrhu a dánská vláda bez pochyby udělá vše, co bude v jejich silách, aby jednání v této důležité otázce podpořila. Již jsme naplánovali celou řadu setkání, která se budou tímto, těmito návrhy zabývat. Chci také zdůraznit, že Rada je vám k dispozici. Jakmile bude Evropský parlament chtít zahájit jednání, Můžeme je zahájit. Toto jsou tedy ta témata, o kterých jsem se rozhodl hovořit ve své prezentaci. Mně se velice líbí parlamentní debaty, mám je rád, takže se těším na vaše otázky, ale na závěr mi dovolte, abych znovu zopakoval, že dánské předsednictví věří, že spolupráce s Evropským parlamentem je naprosto zásadní. Přejeme si, aby ten dialog byl pozitivní, ale také chceme na všech úrovních dosáhnout konkrétních výsledků. Závisí to na radě a Evropském parlamentu a také na Evropské komisi, protože máme mandát vytvořit eh, ještě lepší Evropu než tu současnou a máme k tomu přistupovat s pokorou, protože všichni jsme v podstatě zvoleni našimi občany a já jsem si jistý, že pokud náš dialog bude skutečně konstruktivní, tak eh, se nám bude dařit eh, zlepšovat život evropských občanů. Je to naší povinností. Naší povinností, kterou jsme vázáni evropským občanům, je přinést konkrétní výsledky. A prostřednictvím úzké spolupráce a konstruktivního dialogu můžeme využívat eh, předností jednotlivých institucí a držet se toho skutečného evropského ducha tak, abychom i v těch velice obtížných otázkách během dánského předsednictví pokročili. Takže těším se na konstruktivní debatu. Vážený pane ministře, mnohokrát děkujeme a rovněž se těšíme na konstruktivní spolupráci s dánským předsednictvím. A děkuji vám mnohokrát za to, že jste nám představil váš velmi ambiciózní a obšírný program. Je tam řada věcí pro diskuzi a již zde máme prvního kolegu, který se hlásí o slovo. Je to tady už svědka. Prosím, máte prostor. Bardzo děkuji, paní Vážné, kdy při pěvším... Děkuji, pane předsedo. Já jsem Bohužel neměl to potěšení předsedat eh, našemu prvnímu výjezdu skupiny do Dánska, takže je to poprvé, kdy se s vámi osobně můžu setkat. Podle mě váš příspěvek byl opravdu přímo nasměřován, byl stručný a jasný a to je velice důležité pro nás všechny, protože my všichni si uvědomujeme, že eh, zde v Evropském parlamentu pracujeme v rámci celého mandátu, tedy pěti let, a předsednictví trvá šest měsíců. To je velice odlišné, když hovoříme o těch počátečních slibech a pak jejich splnění. Víme, že legislativní proces je, někdy bývá poměrně pěkně zdlouhavý a proto je tedy velice důležité zajistit kontinuitu u celé řady oblastí, které zahájilo předchozí předsednictví, tedy v tomto případě polské předsednictví, ale že se chápete také i nových témat. V prvním řadě jste hovořil o nařízení Brusel 1 a já jsem zpravodajem v tomto tématu a je mi potěšením, že mohu být zpravodajem za Evropský parlament a opravdu musím říci, že mne velice těší, jak probíhá ta spolupráce eh, s Dánským královstvím. A opravdu udržujeme výborné kontakty a náš pracovní harmonogram je jasně stanoven, vše probíhá dobře a podobně, jako jste řekl vy, jak jste přesvědčen, i my doufáme tedy, že se nám podaří dosáhnout dohody ohledně nařízení Brusel 1 již v prvním čtení. To znamená tedy, že eh, bude principiální eh, dohoda mezi parlamentem a radou. Samozřejmě, rozhodně to není jednoduché, to téma je velice citlivé, ale eh, ten nástroj Brusel 1 kterém se tu tedy jedná, je vlastně legislativním nástrojem, který, jak jsme zaznamenali, byl vlastně tím, co úplně eh, bylo nejlepší, co jsme tu kdy měli. A také mne velice těší, že se již schválila ta metodologie práce, tedy že se snažíte uzavřít jednotlivé kapitoly a to bod za bodem. A to proto, aby se nesměšovala jednotlivá témata v průběhu práce, že se tedy soustředujete na ta zásadní témata. Například všechna témata napojená na uh, quorum necessitatis nebo na podmínky pro aplikaci, to je velice důležité a je opravdu může to být složité, když hovoříme o budoucím rozšířením o další země. téma arbitráže, to je také velice důležité. Všechno to považuji za velice důležitá témata, takže je důležité, abychom všem těmto otevřeným věcem našli řešení. A den za dnem v rámci kontaktu s předsednictví si budeme tedy sdělovat, jak to probíhá tady v parlamentu a vy nám řeknete, jak je to zase na radě. A my tady v parlamentu nyní očekáváme krok z vaší strany, pane ministře. Přejeme si obdržet informaci o tom, jak postupuje práce, to znamená, v jaké oblasti jsou rozhodnuty učinit členské státy krok vpřed v nadcházející době. V únoru bude neformální zasedání a tam vám sdělíme, jak tedy se věci mají. Je zřejmé, že samozřejmě to můžeme oddálit v čase, nicméně nepřejeme si to oddalovat až příliš, také si nepřejeme věc uspěchat, nicméně odkládat téma asi není smysluplné. Takže ta žádost o spolupráci ze strany jak parlamentu, tak rady, ta je více než správná. Navíc jsem přesvědčen, že rozhodnutí, která se učinila, jsou opravdu ta nejsprávnější. Co to znamená? To znamená, že tedy zajít za rámec toho, co stanovila komise ohledně nařízení Brusel 1, to je důležité, protože samozřejmě ta práce je složitá, ale mohla by nastat taková situace, kdy bychom se nacházeli v bodu bez nějakého východiska a to rozhodně nechceme. Myslím si, že je tedy důležité soustředit se na ty základní věci, dobře je propracovat a poté tedy možná otevřít tady jedno okénko, tamhle druhé a zjistit tedy, jak učinit ty další kroky vpřed a zjistit, jaká je tedy realita. Takže opravdu vám chci poděkovat za výtečnou spolupráci a přeji, eh, pane ministře, vašemu předsednictví, aby všechna ta témata, všechny ty plány, které jsou tak ambiciozní, tak opravdu doufám, že dorazí do toho bezpečného přístavu a naplní se. <clears throat> Eh, já budu muset eh, eh, se zúčastnit podpisu jednoho významného nebo sleduji podpis jednoho významného dokumentu v Tokiu. My to z Polska velice sledujeme, musíme na tom zapracovat i na té celoevropské úrovni. A já budu muset tedy brzo odejít, nicméně velice rád bych si vyslechl i vaše další odpovědi. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já jsem se sám dal na seznam řadníkům, které eh, ve, v souvislosti s návrhem Evropské komise pro evropské eh, kupní právo, to je něco, co parlament eh, vždy podporoval. Naposledy jsme se k tomu vyjádřili ve zprávě Diany Bolis v létě minulého roku a my jsme velice přivítali, že Evropské komise nyní přišla s tímto návrhem. Dobře víme, jaké problémy se pojí s tímto návrhem, rovněž víme, jaké problémy jsou s akceptovatelností u různých zainteresovaných členů v členských zemích, ale přesto je naším zájmem, aby se na tom projektu dále pracovalo. Nyní je samozřejmě předčasné časné eh, vážně uvažovat o trialozích s radou. My eh, vlastně během příštích šesti měsíců Budeme zejména hovořit se zúčastněnými stranami, budeme mít slyšení a debaty se zúčastněnými stranami tak, abychom si vyslechli jejich prání, protože jedna věc je jasná. Komise připravila návrh relativně rychle a pak eh, právě bylo kritizováno to, jak konzultovala zúčastněné strany. Eh, a parlament, jakožto veřejně zasedající orgán, který zastupuje eh, občany se tím tedy bude muset velice intenzivně zabývat a opravdu do toho zahrnout co nejvyšší Eh, zúčastněných stran. Já jsem velice rád, že danské předsednictví eh, tedy rovněž zahrnuje tuto prioritu komise a je ochotno celý proces urychlit. To je velice důležité. Já si myslím, že během příštích šesti měsíců bychom by měli být v úzkém kontaktu a dívat se na to, jak tedy se otázka vyvíjí, jak se ta záležitost vyvíjí. A pak bychom měli opravdu společně hovořit o tom, jaký eh, postup je ten nejlepší, který bychom mohli společně zvolit. To je tady vše k projektu, kde jsem já sám zpravodajeme a teď se hrásí o slovo pan kolega Lechna. Pravděpodobně to bude dětské právo. Děkuji, pan Lechner. Děkuji, že jste to zmínil, že Rovněž dánské předsednictví, jak jsem sám již zjistil v trialogu, se velice energicky chopilo tohoto tématu. Dánsko tam mělo takový jistý, jistý vlastní názor v té věci a ono je to v podstatě pozitivní, protože Eh, eh, dobře víme, že je velice obtížné na radě k tomu eh, v této otázce mít konsenzus. Já to řeknu, říkala jsem to již na triologu, pokud se rada v této otázce pohne k nějakému výsledku, tak to rozhodně potom v parlamentu nestroskotá, jak to odhaduji já. Ale pak tam máme ještě jednu věc, která se bude muset dohodnout mezi radou a parlamentem, ale pokud budou mít obě dvě strany dobrou vůli, tak to půjde vyřešit. Má obava spočívá v tomto a budu velice otevřený Eh, v tom mm, tématu máme celou řadu obtížných otázek, které se prostě budou muset nějak rozhodnout a část z nich je již do velké míry rozhodnutá. Již dva roky o tom vyjednáváme a pokud to bude pokulhávat a eh, eh, ještě hodně dlouho, tak se obávám, že se to prostě bude neustále, neustále oddalovat, oddalovat a nikdy se to nevyřeší protože pak se objeví nějaká vláda nebo vzniknou jiné většiny a celé to začne znovu od počátku. Proto bych vás opravdu potvrdil v tom, aby se se pokusil na radě dospět k nějakému výsledku. Zda tedy ta otázka kondicio qua non, nevím, zda se k tomu budete chtít vyjádřit, hm, není to nezbytně nutné, protože tento problém existuje pouze s ohledem na Velkou Británii a Irsko, i když tedy objektivně to problém je. Takže samozřejmě budeme muset tuto otázku nějak nastolit a zodpovědět. Děkuji, děkuji předseda paní kolegyně Regnerová. Děkuji, pane předsedo. Něk, mám několik krátkých poznámek. Nejdříve chci říci, že sdílím eh, názory, které zde vyjádřil kolega Zjevka, a totiž, že tady máme skvělou spolupráci s dánským předsednictvím, které eh, je již převzalo tedy, že žezlo tak krátce a již nyní máme tak dobrou spolupráci. Eh, máme velice dobrou komunikaci, jde to velice rychle a opravdu cílem nás všech je výsledek. Velmi si toho vážím. A co se týče těch témat, o kterých se zde hovořilo zcela krátce, vy jste zmínili směrnici o ochraně údajů. Samozřejmě v parlamentu, v Evropském parlamentu se tímto zabývá několik výborů, mezi jinými rovněž náš výbor. A e, jednu poznámku k tomu. Doposud e, jsem si vždy všimla toho, samozřejmě je to ve velice počátečním stádiu vše, Všimla jsem si toho, že vše, co souvisí s ochranou údajů pracovníků, je nedořešené a je třeba to ještě opravdu dořešit. Například eh, velice často se v podnikových dohodách, které jdou podle národního práva, eh, jedná o to, jak důvěrně se má zacházet s údaji. Podle mého názoru je to opravdu něco, co, co má obrovský potenciál a co by šlo opravdu ještě velice rozvinout, protože eh, je tam spousta aspektů, které doposud vůbec nebyly vnímány, nebyly brány na vědomí. A další věc, eh, a vracím se k programu dánského předsednictví a k těm nadpisům. Ehm, jaké to má posadí? Jde vlastně o to, posílit eh, jednotný trh tam, kde je to třeba, tak abychom dokázali vytvářet růst, abychom měli dynamickou Evropu. Eh, tam je několik záměrů, několik cílů, eh, které je třeba zohlednit. Vy jste hovořil mimo jiné eh, o sej, sejlo, tedy o kupním právu a danské přednictví poukaze na to, že jde o to, aby existoval lepší rámec jak pro podniky, tak pro spotřebitele. A pan kolega Lena to již zmiňoval, že jde o to poukázat na to, já jsem přesvědčena o to, že dánské předsednictví to tak udělá. Eh, tedy je důležité opravdu v této věci si vyslechnout názor všech zúčastněných stran, abychom věděli, kde existuje nějaký potenciál, kde by to veřejnost přijala dobře. Je to důležité. A další věc, krátce k Bruselu 1. Eh, podle mých zkušeností dosavadních je opět i na tomto poli spolupráce s předsednictvím vynikající. Já jsem již upozornila na určité problémy, které tam specificky existují a budu to i, e, znovu to tedy v této souvislosti zmíním. A to proto, protože se tady pohybujeme v rámci, který e, nám poněkud stěžuje práci. Evropská komise totiž často se pohybuje ve velice úzkém rámci a Například, když tedy o to podívat se na to, které soudy jsou komplet příslušné, když, jde, když dojde k využití opatření pracovního boje. Já přeji dánskému předsednictví mnoho úspěchů. Eh, ten program je velice eh, obsáhlý a já doufám, že i nadále budeme mít eh, takto plavnou výměnu názorů, která půjde vždy tak rychle a přímo jako do posud. Děkuji. Zatím se do posud nikdo o slovo nehlásí z kolegů poslanců, takže má slovo pan ministr, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci vám poděkovat za tu spoustu dobrých otázek. Ano, je správné to, že jak mnozí členové parlamentu poukázali, že naše agenda obsahuje spoustu složitých témat. Takže je opravdu to důležité stanovit eh, předsednictvím priority. A dobrou zprávou tady je, že v mnoha případech se velice blížíme k tomu dokončení a podepsání dohod. A rád bych ještě zdůraznil, opět ještě jednou, že se opravdu vynasnažíme maximálně dokončit ta témata, kde si myslíme, eh, že jsou ještě opravdové možnosti pro dosažení dohody. Bohužel pan Zvěvka musel odejít. Nicméně, myslím si, že i ostatní členové parlamentu se dotkli stejné věci, tedy revize nařízení Brusel 1. Paní Regnerová se na to také ptala. Takže jen několik takových připomínek, protože samozřejmě v rámci našeho dialogu se k tomuto tématu nařízení Brusel 1 ještě vrátíme. Z politického hlediska bych chtěl říci, že je to příběh úspěchu. E, opravdu se nám podařilo dát dohromady nástroj, který funguje. Brusel 1 je úspěch. A samozřejmě že i takové úspěšné nástroje musíme ještě propracovat. A právě kolega tady hovořil o rozšíření pravomocí lidí, v případech lidí, kteří byli souzeni ve třetích zemích. My jsme zvolili že příští pátek v průběhu neformálního zasedání v Kodani se právě toto téma dostane na pořad jednání. Doufáme, že se nám tedy podaří dosáhnout dobrého výsledku i v této věci, ale tedy v tom souhlasím s poslanci. A ostatně jsem to tak pochopil i z těch jiných otázek, že tedy budeme přistupovat k těm jednotlivým problémům případ po případu a tímto tedy se doufejme přiblížíme k té závěrečné linii. Pan předseda mne požádal, eh, abych se vyjádřil k tomu prodejnímu právu na evropské úrovni a Měl jsem tu příležitost se k tomu vyjádřit i na jiných fórech. Ano, je to velice složitá otázka. Dostáváme spoustu otázek od podnikatelů, od organizací pro spotřebitele, zástupců obchodu. A podobně, jak říká pan předseda, víme, že potřebujeme provést hloubkovou debatu a v podstatě takový je i záměr našeho předsednictví, tedy soustředit se na ty výhledy růstu i prostřednictvím tedy prodejního práva. A proto je tedy důležité, aby se všechny zúčastněné strany vynasnažily a učinili maximum, abychom dosáhli dohody, protože ty zúčastněné strany tady jsou klíčovými aktéry. Je tu opravdová potřeba opravdového dialogu. A dovolte mi, pane předsedo, abych vás ujistil, že v průběhu dánského předsednictví bude opravdu fungovat ten blízký dialog v těch důležitých tématech. Je to velice složitá záležitost, je to složité to projednávat i na radě, to není žádné tajemství. A je proto důležité, aby se všechny strany zapojily do dialogu. Další otázka která tu zazněla. Dědické právo. Pan Léne, pan Lechner, pardon, se na to ptal a tady v této věci se zase velice blížíme k té závěrečné, k tomu závěrečnému bodu. A myslím, že i přesto, že se blížíme k závěru, tak stále ještě potřebujeme, aby probíhal ten dialog s parlamentem, aby se odstranily ty poslední překážky, protože ty překážky tu jsou. Ano, a zřejmě tedy toto přijmeme již v průběhu dánského předsednictví. Možná, co se plánování toho jednání týče, bychom měli být flexibilnější ale rozhodně si přejeme dosáhnout řešení i v rámci toho dědického práva. Ano, a správně e, tedy podotýkáme, že ty překážky že jsou tu určité překážky, jsou tu dvě taková témata, která jsou komplikovaná zabýváme se jimi i na radě, ale i přesto všechno doufáme, že prostřednictvím pozitivního dialogu se nám to podaří vyřešit, protože máme tu občany, kteří potřebují využívat tohoto nástroje. A pokud se toho nechopíme, tak se ty potíže pro občany pouze navýší takže musíme si vyhrnout rukávy a opět se pustit do vyjednávání. Děkuji tímto paní Regnerové za eh, její chválu. Ano, eh, ten dialog bude pokračovat i na neformální úrovni. Ano, už se tak, tak blížíme k té závěrečné linii a to v tolika tématech. A například vy zmiňujete ten návrh o ochraně údajů a konkrétně situace pracujících. Ano, na to se také podíváme. Ten návrh eh, již prošel fázi slyšení a nyní odbory a další budou mít možnost se vyjádřit v rámci té fáze konzultací a, a doufejme, jak jsem podotkl v mém úvodu, že tímto se nám podaří vytvořit ten nezbytný dialog a věc se tedy pohne vpřed. Také jste se eh, dotazovala na to právo pro spotřebitele z hlediska dánského předsednictví si přejeme se i na toto soustředit. Samozřejmě i kromě té eh, části, že tedy budeme hovořit se zúčastněnými stranami, že tu proběhne dialog, tak ale je důležité do toho zapracovat i tu perspektivu růstu a to tedy účinnějším způsobem, aby vše bylo účinnější, aby tu byl opravdový růst a proto potřebujeme evropské prodejní právo. Také jste se ptala na nařízení Brusel 1 a stávky práva pracujících odbory. A již diskuze na toto téma proběhly. Nicméně, ať tomu můžete být eh, sebepozitivněji nakloněni, tak eh, toto nebude úplně to nejdůležitější téma. Je to důležité téma, ale v tuto chvíli v rámci tedy fáze jednání se tomuto nebudeme věnovat. Myslím si, že to byla stručně má odpověď, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Já vám přeji mnoho úspěchů do vašeho období předsednictví. Budeme se pravidelně výdat při vyjednávání a potom také v černu opět zde na výboru. Těšíme se na dánském předsednictví a jsme si jisti, že bude úspěšné. Děkuji. Nyní uděláme letmý přeskok a Eh, již je zde přítomen i dánský ministr hospodářství. Yes. Minister. So, dann darf ich ganz herzlich unserer Srdečně zdravím u nás na výboru pana Oleho Sona, ministr pro hospodářskou, podnikatelskou sféru hospodářský růst Dánského království a jeho kompetencí je vlastně druhá polovina kompetencí našeho výboru. A abychom nestráceli čas, i hned předám panu ministrovi slovo a poprosím ho, aby nám vysvětlil program dánského předsednictví ve své oblasti. Prosím. Tak a velkomsten. Děkuji mnohokrát za vřelé přivítání a také za pozvání do výboru pro právní záležitosti. Já se velice těším na spolupráci s vaším výborem a také na diskusi o prioritách dánského předsednictví. Chtěl bych také poblahopřát panu Lénemu k znovu zvolení předsedou výboru pro právní záležitosti a já se těším na pokračování naší spolupráce. Vidím také, že celá řada členů tohoto výboru se rozhodla setrvat v tomto výboru. Já se těším na spolupráci s vámi se všemi. Evropský parlament je velice důležitým partnerem pro předsednictví. Máme před sebou hodně práce a je třeba, abychom dosáhli uspokojivých výsledků jak pro občany, tak pro podniky Evropské unie. Je jednou z největších priorit eh, dánského předsednictví pokračovat v dialogu s Evropským parlamentem, tak abychom mohli přijímat správná rozhodnutí a znovu nastartovat evropský růst. Chtěl bych poděkovat také polskému předsednictví a zvláště tomuto výboru za celou řadu pozitivních rozhodnutí během polského předsednictví. Velice se těším na to, že ta spolupráce bude pokračovat. Dánsko přebírá předsednictví v době evropské krize a Evropa možná stojí před vůbec těmi nejzávažnějšími úkoly ve své historii. otázka hospodářské spolupráce a státní dluh je jedním z nejdůležitějších současných témat a dánské předsednictví se bude snažit využít evropské spolupráce a dosáhnout vzájemné schody. Naším cílem je dynamická, zodpovědná, bezpečná a ekologická, zelená Evropa. Já si domnívám, že růst a finanční konsolidace je nejdůležitějším předpokladem pro vyvedení Evropy z krize. Je důležité, abychom spolupracovali a vytvářeli tento růst. Chtěl bych poděkovat Evropské komisi za návrh aktu o vnitřním trhu, který obsahuje 12 klíčových iniciativ a který, doufejme, přispěje k vytvoření růstu v Evropě. Mnohé z těchto klíčových iniciativ již byly navrženy dříve jakožto právní nástroje a my doufáme, že brzy budou eh, schváleny. Akt pro vnitřní trh eh, je takovým opěrným bodem našeho předsednictví a budeme se snažit co nejdříve dosáhnout konkrétních výsledků, pokud jde o, tyto dvě, o těchto 12 iniciativ. A proto potřebujeme i spolupráci Evropského parlamentu. Toto je největší reforma společného vnitřního trhu od jeho zavedení v roce 1992 doufám, že se tuto reformu podaří uskutečnit. Mnohé z návrhů, které Internal Market Act obsahuje, přispějí k modernizaci vnitřního trhu a k modernizaci a zjednodušení legislativy pro spotřebitele i podniky. Existuje pět hlavních otázek, kde se dánské předsednictví v oblasti vnitřního trhu bude chtít dostat co nejdále v diskusích s Evropským parlamentem a možná se nám podaří několik z nich i úspěšně dokončit. Jsou to body, které jsou velice důležité pro růst v Evropě a jsou to priority následující. Reforma patentů, reforma o finančních závěrkách, dále směrnice o veřejných zakázkách a také revize evropského systému normalizace. Vím, že tento výbor si skutečně Eh, uvědomuje důležitost přijetí těchto reform. Pokud jde o reformu patentového systému, ta je skutečně zásadně důležitá, pokud chceme povzbudit inovaci evropských podniků. Musí to být zjednodušeno nejen pro malé a střední podniky, ale zvláště pro ně, aby bylo snazší aby mohli snáze vymáhat svá práva a aby mohli patenty podávat pouze na jednom jediném místě. Tato reforma by měla přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských podniků a bude to silný a jasný signál toho, že růst v Evropě bereme skutečně vážně, čehož je v době krize potřeba. Takže děkuji panu předsedovi Lénemu a také panu zpravodaji Rapkaji a stínovému, stínovým zpravodajům panu eh, Rapkaji a Baldassáremu za jejich aktivitu během polského předsednictví, která se týká této problematiky. Díky té flexibilitě Evropského parlamentu se nám podařilo konečně po ročních jednáních dosáhnout eh, úspěchu, pokud jde o tento bod. Dánské předsednictví chce pokračovat eh, v jednáních a chce dosáhnout komplexní reformy patentů pro nás je samozřejmě důležité, abychom dosáhli v první řadě schody v rámci rady. Otázka je Důležité eh, je tedy nadále té činnosti pokračovat a dánské předsednictví bude navazovat na úspěch polského předsednictví a uvidíme, zda se nám podaří vyřešit ty, dos, ty dosud neukončené otázky. Chtěl bych vám však eh, slíbit, že udělám vše, co budu moci, abych eh, v radě mezi členskými státy dosáhl koncensu. Další prioritou je eh, směrnice o Eh, účetních závěrkách. Pokud eh, se nám to podaří, zajistíme tak, že spotřebitelé i investoři budou mít eh, větší důvěru v trh, protože dosáhneme v účetnictví větší harmonizace a transparentnosti. A doufám, že během dánského předsednictví se nám podaří opět dosáhnout s Evropským parlamentem schody. Já si velice dobře uvědomuji, že toto je jedna z priorit Evropského parlamentu. Rada musí ještě vyřešit harmonizaci prahových hodnot, která bude v podstatě řešit povinnosti pro jednotlivé typy společností a vedle těch prahových hodnot přetrvávají v radě i další překážky proto bude skutečně velice důležité nalézt kompromis v radě. Pokud jde o tu, to směrnici, tak je zde ještě nový požadavek, který se týká podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Já jsem velice rád, že tato debata již byla zahájena, protože to umožní jak členským státům, tak eh, společnostem Eh, získat lepší přehled o podnikatelské aktivitě, rovněž to eh, zprůhlední eh, systémy plateb veřejným úřadům a doufám, že to nebude příliš náročné administrativně. 20. února na Radě pro konkurenceschopnost se tím ještě budeme zabývat a důleží na radě vytvořit rámec pro pokračování jednání Poté samozřejmě se budeme snažit nalézt schodu i s Evropským parlamentem, ale nejprve je tedy, pokud jde o to podávání zpráv zemi po zemi, vyjasnit situaci v radě. Já se velice těším na spolupráci s paní zpravodajkou McCarthy, panem McLeanem a také stínovými zpravodaji, pokud jde o tuto směrnici tak abychom za daných okolností nalezli co nejlepší kompromis. Dále jsou v rámci aktu pro vnitřní trh i další důležité návrhy. Včera se konal neformální trialog, pokud jde o vzájemné propojení rejstříků obchodních společností. Zde bylo dosaženo schody a přispěje to opět k posílení transparentnosti a k, k lepšímu sběru a přehledu o údajů obchodních společností po celé Evropě. Chtěl bych zde zvláště poděkovat panu zpravodaji Lechnerovi a také panu Hidalgovi a stínovým zpravodajům za jejich úsilí eh, s nímž se za polského předsednictví eh, podíleli na eh, přesunutí Evropské účetní observatoře nebo Evropského účetního střediska. Opět eh, očekáváme této věci i příslušné, závě, příslušné návrhy od Evropské komise na jaře tohoto roku Dále se bude hovořit o otázkách eh, důvěrnosti v účetních eh, v obchodních vztazích. Spravodajem je zde pan Kamal, na jehož eh, stanovisko se budeme velice těšit. A zde v podstatě jde o to, aby účty společností byly skutečně transparentní a důvěryhodné. A poslední bod, o kterém chci dnes hovořit, je digitální vnitřní trh, který představuje obrovské možnosti rozvoje a růstu vnitřního trhu v Evropské unii a proto je pro dánské předsednictví zásadní prioritou. V současnosti ten růst eh, je poměrně slabý a my se musíme snažit ho posílit eh, ve všech oblastech, ve kterých tak učinit můžeme, abychom eh, Evropu dostali z krize, abychom zvýšili počet pracovních příležitostí a jednou z takových možností je právě digitální trh. Já jsem se Eh, já se v Kodani setkám eh, s ministry pro konkurenceschopnost na neformální schůzce v Kodani a tam eh, o tom budeme hovořit. Ještě jednou mi tedy dovolte, abych vašemu výboru poděkoval za výtečnou spolupráci a doufám, že se nám podaří i v budoucnosti naléhat, kom, nacházet kompromisy, abychom posílili růst v Evropě. A nyní jsem samozřejmě připraven zodpovídat na vaše otázky, stejně tak jako v nadcházejících šesti měsících. Děkuji. Srdečně mnohokrát děkuji panu, panu ministrovi a jako první se hlásí o slovo kolega Masip. Děkuji, pane předsedo, a chci poděkovat panu ministrovi také. Já si velice cením toho, že si myslíte, že je opravdu výsostně důležité v průběhu vašeho mandátu <clears throat> pojednávat o té otázce man, eh, patentů. Je to opravdu velice důležité, zejména pro průmysl. <clears throat> Již víte, jak to fungovalo za ostatních předsednictví a já bych vás chtěl tedy poprosit o to, aby to, jak byla projednávána ta otázka patentu mm, do posud, tak abyste nezapomněli na to, že je tu určitá část v oblasti patentu, e, které, u které byste neměli dopustit, aby se jednoduše potopila. Mělo by to být opravdu dodatečné úsilí, navýšené úsilí, aby se ten problém vyřešil. A to je ta otázka jazyková. Například e, nebo jazykové marginalizace. My Španělé, nejsme jenom Španělé, nás je 500 milionů obyvatel, kteří hovoří španěl, španělsky a neustále jsme byli kladeni bokem za uh, nějaké dva jazyky, které v podstatě jsou také důležité, ale které mají politický a administrativní význam v Evropě, tedy Němčina a francouzština, ale takhle to nemůže být. Pane ministře, to je neustále ještě otevřená otázka. Říkám vám to jako politický expert, je to otevřená rána, které my se nevzdáme, pokud nebude vyřešena. A prosíme, abyste učinil, vynaložil úsilí, protože já v horizontu budoucnosti vidím jedno možné jediné řešení. Tedy buď si budou všechny jazyky rovny, tak se buď schválí tedy English only a pak tedy my nebudeme stát na okraji vedle Němčiny a francouzštiny, ale samozřejmě to nechci srovnávat i z literárního hlediska, ale náš jazyk je neméně významný. Děkuji. Good. Danke, ich habe mich jetzt... Děkuji. Já jsem, jsem sám na tom řečníku, nyní patentové právo, tam bych chtěl vás ujistit v tom, co jsem řekl již v našich předběžných hovorech. My jsme to uzavřeli v prosinci a to na základě dohody, eh, kterou jsme měli v radou, s radou, s polským předsednictvím, dohoda v prvním čtení. Já víme, že na radě existuje pouze jedna otevřená otázka a to je to místo toho centrálního orgánu, to sídlo, to ovšem nebude rozhodovat parlament, to je jasné, my to je něco, co si musíme se sebou dohodnout členské státy. Původně jsme chtěli eh, v únoru tohoto roku, tedy brzy, o této věci hlasovat na plenárním zasedání, ovšem nemá smysl hlasovat o balíčku, dokovat neexistuje konečná schoda na radě a proto já eh, požádám na konferenci předsedů o to, aby to bylo odročeno, aby se to tedy stáhlo z únorové plenárky, pokud do eh, února nedojde k dohodě na radě. My tedy eh, Eh, budeme potom doufat, že dánské předsednictví bude úspěšné, že ten problém dořeší a potom budeme schopni to téma relativně rychle opět dát na pořad jednání plenární schůze a pak bychom to mohli eh, dokončit tak, jak jsme se to dohodli s polským předsednictvím, totiž jako dohodu v prvním člení. Co se týče té účetnické eh, směrnice, tam dánské předsednictví si přálo to během svého šestiměsíčního období dokončit. Já jakožto zpravodaj k tomu můžu říci pouze toto. Myslím si, že kolegie McCarthy to jakožto zpravodajka směrnice pro transparentnost nebude vidět jinak. My si myslím, že to možné je, že jsme schopni během těchto šesti měsíců dosáhnout konkrétních výsledků. A rozhodně nejsem proti, abychom v rámci eh, práva účetních závěrek tam měli úpravy, které budou jasnější a transparentnější, že bychom se ještě více pohnuli tímto směrem. O tom ještě můžeme hovořit, ale vždy je třeba mít na zřeteli tu ústřední otázku a totiž, zda když máme více transparentnosti a jsou to větší náhledy pro podniky, zda tím eh, nemůžeme u podniku od určité velikosti prostě přehánět. A pak budeme v takovém případě potřebovat velice velkoryse u definici malých a středních podniků a ta se nebude moci opírat o evropské standardy, ta bude prostě muset, bude muset vypadat jinak, ale to taky bude ještě předmětem diskuze eh, a uvidíme, bude se o tom diskutovat jak u nás, tak ještě v radě. A další věc, vím, že to vysí na radě, že se to tam zaseklo proto, protože Berlín se v této otázce nedokáže shodnout, protože prostě obě dvě koleční strany v Berlíně se na tom nedokáže dohodnout. To je Evropská soukromá společnost a její statut. Evropský parlament v tom se hrál v minulosti důležitou úlohu a já bych poprosil v tomto smyslu dánské předsednici, aby opravdu eh, tento problém sledovalo, zaměřilo se na to a pokud by došlo k dořešení a k tomu, že Němci nadefinují svou pozici, tak aby se to vrátilo zpět na pořad jednání, aby se o tom eh, jednalo, aby se na radě dospělo potom k nějakému jednomyslnému rozhodnutí, protože si myslím, že by to bylo velice důležité opatření pro malé a středně velké podniky v Evropě, které chtějí být činné přeshraničně. Tolik mé poznámky k eh, bodům, kde jsem buď zpravodaj či spoluzpravodaj a tam se kolegyně kolegyně a kolegy, zda eh, si ještě někdo přeje vystoupit. Jsou nějaké další dotazy? Eh, zdá se, že ne, takže bych vás poprosil ještě, abyste zodpověděla na obě dvě otázky, které byly položeny a nebo tam budeme pokračovat dál. Děkuji. Ja, tak for, for Děkuji za vaše otázky a za toho konstruktivního ducha. V první řadě bych se rád vyjadřil k té směrnici o účetních závěrkách. Dánské předsednictví to naplánovalo na osm pracovních skupin, což jasně prokazuje závažnost eh, našeho záměru. My si přejeme dosáhnout dohody v tomto tématu v průběhu předsednictví a je to i na pořadu rady na příštím zasedání a doufáme, že k tomu přispěje i tento výbor a ostatně těšíme si na další spolupráci. A za druhé, otázka reformy e, evropských patentů. Tady bych rád zopakoval, co jsem řekl v úvodu, tedy že dánské předsednictví si myslí, že je výsostně důležité dokončit toto téma. Bylo to již na pořadu jednání nejen roky, spíše desítky let. A již se nacházíme tak blízko cíli, tedy výsledku, eh, že si myslím, je opravdu naší povinností dosáhnout kompromisu. Nejen, abychom tu měli ten dobrý pocit, že jsme ukončili několika leté téma, že je to uzavřeno, ale eh, reforma evropských patentů a patentový soud jako takové vlastně přispějí k růstu v Evropě. Bude to obrovská výhoda pro podnikatele, nejen pro ty velké podnikatele, ale i pro malé a střední podniky. A toto opět zase Eh, povede k vytvoření nebo eh, pobídku pro zaměstnanost a pro konkurenceschopnost. Takže je opravdu důležité, abychom dosáhli zde kompromisu. A chceme tímto poděkovat parlamentu za jeho postoj eh, k tomuto tématu patentu, zejména panu předsedovi. Chci poděkovat panu předsedovi za vyjádřenou flexibilitu při hlasování. Každý den Doufáme, že to bude zase další den, kdy dosáhneme eh, dohody. Zatím tedy tomu, k tomu ještě nedošlo, ale probíhají bilaterální jednání v průběhu tohoto týdne i nadcházejících týdnů právě ve světle vyřešení a uzavření eh, tohoto tématu. Pokud se nám nepodaří dosáhnout kompromisu v únoru, tak budeme potřebovat míru, určitou míru flexibility určitě protože je to velice důležité téma pro předsednictví, tedy abychom jej zakončili. A myslím si, že vy sdílíte toto naše vnímání a stejně tak tedy nejen rada, ale i komise. Je to, tedy, bude to silný signál, že i přes tu stávající hospodářskou a finanční krizi jsme i nadále schopni činit rozhodnutí, která přispějí k růstu v Evropě. To Eh, takovýto signál potřebujeme. A pak ještě závěrečná připomínka. Evropská soukromá společnost a statut Evropské soukromé společnosti. Tato věc eh, již vlastně vzešla z maďarského předsednictví. Radě se nepodařilo dosáhnout kompromisu. Ale pokud členské státy, které věc zablokovaly, změní názor, tak dánské předsednictví jistě toto téma opět převezme a budeme tedy na to připraveni. A rád bych tady ještě jednou poděkoval za spolupráci tomuto výboru a opravdu se těším na to, že se nám podaří vyřešit některé problémy, které sdílíme. Dánské předsednictví by si opravdu přálo přispět eh, pozitivně vnitřnímu trhu, a protože vnitřní trh to je vlastně taková ta vítězná situace pro všechny, ze které těžíme všichni. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu ministrovi. Já na závěr přeji vám i celému dánskému předsednictví mnoho úspěchu do vaší práce a buďte si jistě tím, že my ze všech sil se budeme snažit s vámi co nejlépe v průběhu příštích šesti měsíců spolupracovat. Děkuji vám mnohokrát. Wir unterbrechen dann die öffentliche Sitzung. Nyní musíme přerušit veřejné zasedání. Potřebujeme ještě prá- eh, minutek na to, abychom přizpůsobili techniku a budeme potom pokračovat v naší schůzi, ale bude to již neveřejná část.